Il presidente. La seduta è ripresa. Tímto opět eh, zahajujeme naše zasedání. Vážené kolegyně a vážení kolegové, já nyní ohlásím výsledky prvního hlasování. Doporučení pro eh, vyjednávání o novém partnerství s eh, Spojeným královstvím přijato, konference o budoucnosti Evropy přijato. Hospodářská politika ostavec 1 přijat. Také druhá část v odstavce 1. Odstavec 2, první a druhá část přijatá. Odstavec 5, je to 20 zamítnuto, 14 zamítnuta, jednička zamítnuta, odstavec 7 přijat. Od dvojka zamítnuta, osmička rovněž zamítnuta, Eh, odstavec 11, první část i druhá část přijatá. Odstavec 18 zamítnut, odstavec 22 přijat, 26 přijatá, odstavec 27 přijat, odstavec 28 první část přijato, 28 druhá část přijato, 31 první část přijatá, 31 druhá část přijatá, 32 přijato, pozměňující návrh 5 přijat, odstavec 34 odpadá, pozměňující návrh 44 přijat, 36 první část odpadá, druhá část také, třetí, třetí část taky, takže odpadá vše. Odstavec 37 přijat, 38, to je návrh 15 zamítnuto, 21 zamítnuta, 20 39 přijato, odstavec 40 přijat, 45 přijato, návrh 9 přijat, 16 24 přijaty, odstavec 47 odpadá, pak 47 první část zamítnutá, Pozměňovací návrh 10, druhá část zamítnuto, 11 přijata, 12 zamítnuta, návrh 17 zamítnut, 25 zamítnuto, návrh 18 zamítnut, návrh 26 zamítnut. Odstavec 55 první část přijat, 55 druhá část přijato, 55 třetí část rovněž přijata. 54. část také přijata, odstavec 57 přijat, pozměňovací návrh 55 přijat, odstavec 60 odpadá, 72 přijata, odstavec 73 první část přijato, 71 druhá část přijato, 75 přijato, pozměňovací návrh 13 přijat. Odstavec 82 odpadá, druhá část, pozměňovací návrh 3, odstavec 90 zamítnuto, pak 93 přijato, 30 přijat, 31 rovněž přijata, 32 přijata, 33 přijata, 34 rovněž přijata. Poté po odstavci 93 první část zamítnuto, 22 druhá část zamítnuta, třetí část zamítnuta, 22 čtvrtá část zamítnuta, 35 přijato, návrh 36 přijat, návrh 37 přijat, návrh 23 zamítnut, Návrh 38 přijat. 27 přijatá. 19 zamítnutá. 39 přijato, 40 přijato, 41 přijato, 42 přijato, návrh 33 přijat, 28 přijata, 7 přijata, Pak odkaz 17 přijato, úvodní ustanovení B, první část i druhá část byla přijata. D také přijato, ustanovení D, druhá část přijato. Tak, to byly výsledky a tím se dostáváme k druhému hlasování, které se bude konat od 14.30 do 15.45. Eh, hlasování tedy bude takto zahájeno ve 14.30. Budeme postupovat stejně jako dnes dopoledne. Tímto prohlašuji druhé kolo hlasování za zahájené a hlasovat můžete až do 15 hodin 45 minut a výsledky tohoto hlasování budou oznámeny v 18 hodin 15 minut. Děkuji vám mnohokrát za spolupráci. Budeme mít eh, na chviličku pauzu a pak opět se vrátíme k našemu zasedání. Děkuji vám.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 Il presidente. <laughs> Buongiorno a tutti, cari colleghi. L'ordine del giorno reca ora le... Milí kolegové, já vás zdravím. Pořád jednání. E, pokračujeme v něm a jsme nyní u rozpravy mezi Radou komisí a parlamentem a bude se týkat situace v šengenském prostoru pro rozšíření onemocnění COVID-19. Upozorňuji, že nebudeme mít postup ke HDI a nebudou akceptovány dnes žádné modré karty. Tímto dostává slovo předseda výboru Libe Fernando López Aguilar. A musím o Schengenu, e, je to velice důležité. 14.6. to bylo tehdy. V malém městečku v Lucembursku byla tehdy uzavřena dohoda, která pak byla prováděna a e, byla do, doplněna dalšími dohodami a úpluvami a také tím, co zde přijal parlament. Je třeba hovořit o Schengenu neboť Schengenu se nedaří dobře. Schengen je nemocný. Schengen je v sásce, A o to nyní jde. My zde v evropských institucích máme někdy tak trochu potíž vysvětlovat lidem Evropu, ale Schengen nemusíte vysvětlovat vůbec nikomu. Všichni ví, že je to triumf evropské zkušenosti, je to to, co nejlépe funguje, to, co nejlépe ukazuje výhody evropského projektu, ten prostor svobodného pohybu bez omezení, bez hranic, bez diskriminace. A Evropané, kteří, a je jich více než 450 milionů těchto občanů, mohou požívat takovýto krásný eh, prostor svobody v Evropské unii. Či respektive mohli. Schengenský prostor se řídí evropským právem. Existuje Schengenský hraniční kodex, je to nařízení, takže je to přímo závazné pro všechny členské státy a je to také vymahatelné u Evropského soudního dvora. A v Schengenském kodextu jsou eh, eh, nastaveny podmínky, kdy je možné dočasně znovu obnovit hranice a to se týká vždy, kdy, eh, vždy problematiky, kdy je nějak eh, ohrožena bezpečnost. Ale nyní víme, jak to na hranicích vypadá. Je důležité, abychom eh, se zamysleli nad Schengenem eh, nyní v situaci po COVID-19. Co je s ním? Co se s ním stalo? Členské státy překotně eh, přijímaly nařízení, opatření, nekoordinovali se. Každý členský stát postupoval jednotlivě sám za sebe, zavíraly se hranice, což vedlo k čekání na hranicích, což se týkalo i transportu důležitého zboží a také sezónní pracovníci, pendleři měli problém, všichni ti jsou chráněni evropským právem. Proto my jsme tedy, tedy přišli s touto otázkou k ústnímu zodpovězení. Ptáme se, jste toho názoru, že tato opatření a omezení respektují šengenský kodex. Tady jsou tři zásady. Vzájemná důvěra, solidarita, ale také požadavek respektu, respektování práva. Jde samozřejmě o, o veřejnou bezpečnost, o té se tady stále hovořilo. Bylo to také důvod zavírání hranic například při Eh, po těch atentátech, ale zdraví tam nikdy eh, jak si v hraničním kontextu nebylo jako důvod. Vždy to byla bezpečnost. A pak tady máme, hovoříme o tom balíčku pro obnovu, pro ekonomiku, ale to tež potřebujeme pro Schengen. Schengen musí opět znovu začít fungovat. Jak můžeme zajistit to, aby ty kontroly byly výjimečné? Mají to být výjimky a mají být také dočasné výjimky, vždy časově omezené. Tak to je to v hraničním kontextu. A za čtvrté, jaká praktická e, opatření můžeme zavést, abychom zajistili, že se bude postupovat koordinovaným způsobem. A samozřejmě za e, dohledu komise. Je nesmírně důležité, abychom dostali na veškeré tyto otázky odpovědi. A pak je tady také ověřovací skupina pro Schengen, paní Fajem je tady přítomna. Ale jak jsem již říkal, e, nejdůležitější je to, že my nechceme nějaký zmatek. Je důležité, aby ta opatření a ta rozhodnutí se nepřijímala jednostranně, aby tady nešlo k nějaké Zdá se, že e, zvuk o rasismu a heslo bylo tehdy včera Black Lives Matter. Samozřejmě, ano, všechny životy jsou důležité. A my bychom k tomu měli říci ještě Schengen Matters, že Schengen je také důležitý a evropské právo je také důležité. I v dobách krize. Po celou krizi. Musíme se poučit ze zkušenosti. Evropské právo je důležité obzvláště v době krize, obzvláště v době covidu. A že proto jsme tedy položili tuto ústní otázku. A máme zde i usnesení, které ji doprovází. Jde nám tady o full recovery, plné znovu, eh, plnou znovu obnovu, znovu zavedení Schengenu. Protože Schengen je to nejcennější, co máme v rámci našeho evropského projektu. Děkuji. Děkuji mnohokrát panu předsedovi Lopesovi Aguilarovi a nyní jménem Rady vystoupí paní ministrině Brňac, prosím. Vážený pane předsedo, vážení poslanci, v několika posledních měsících Evropská unie čelí největší krizi od svého vzniku. COVID-19 ohrozil lidské zdraví a životy, ale také některé zásadní prvky evropského projektu, jako je svoboda pohybu. Všichni se mnou asi budete souhlasit, že během této klíčové doby bylo naprostou prioritou zpomalit a nakonec i zastavit rychlé šíření viru. Za tímto účelem bylo mnoho členských států nuceno přijímat legislativní a praktická opatření, která měla zásadní dopad na volný pohyb. V tomto kontextu obnovení kontrol na vnitřních hranicích bylo považováno za nezbytné, obzvláště některými členskými státy, které byly předtím velmi skeptické vůči takovýmto opatřením. Podle Schengenského hraničního kodexu znovu zavedení a prodloužení kontrol na hranicích je posledním řešením, konečným řešením které mají členské státy k dispozici. Uplatnění samozřejmě je dáno splněním podmínek, které jsou stanoveny v příslušných ustanoveních. Ani komise jako strážce smluv ani žádný členský stát nenaznačil žádný problém souladu s těmito podmínkami. Dále bych chtěla zdůraznit, že od začátku pandemie všechny členské státy spolupracovaly s koordinující podporou komise, tak aby byla změněn dopad těchto opatření na volný pohyb osob. Členské státy implementovaly řadu opatření, aby zajistili volný tok některého zboží, například léčiv, potravin a dalších, a také repatriaci občanů a obyvatel, kteří mají v daných státech pobyt. Zároveň bylo omezeno ne nezbytné cestování ze zemí mimo EU. Když se situace začala zlepšovat, členské státy začaly uvolňovat opatření v rámci Evropské unie k plnému obnovení volného pohybu. V některých případech dochází k postupnému rušení a nahrazování kontrol, například policejními kontrolami přímo na území daného státu. V každém případě členské státy s podporou komise jsou zavázány k tomu, že budou uplatňovat jakákoliv dočasná opatření, která budou potřeba v souladu s principem přiměřenosti a nediskriminace. Většina zemí již zrušila kontroly na vnitřních hranicích a zrušila omezení cestování do 15. června. Zbytek bude následovat do konce měsíce. Jsme si vědomi, že je třeba podniknout ještě hodně kroků, obzvláště pokud jde o rušení omezení na vnějších hranicích. Vzhledem k tomu, že bez problémů koordinovaným způsobem proběhlo rušení na vnitřních hranicích. To ukazuje, že členské státy mají silnou vůli, aby šengenský prostor dobře fungoval. Myslím, že budeme moci využít tuto dynamiku, abychom spustili plodnou diskuzi mezi dvěma spolunormotvůrci ohledně této klíčové záležitosti na ochranu šengenského prostoru jakékoliv budoucí změny režimu, který řeší kontroly na vnějších hranicích, musí řešit otázky hrozeb veřejného pořádku, bezpečnosti a zdraví. Musí tam být dostatečná flexibilita pro členské státy a nesmí tam být prostor pro žádné zneužití v jejich uplatňování. Děkuji vám za pozornost. Děkuji a nyní má slova paní komisařka Johansson za komisi. Máte slovo. Pane předsedo, cení poslanci a poslankyně, Schengen je a představuje jeden z hlavních úspěchů Evropské unie a občané si ho nesmírně cení. Jak zdůraznil pan López Aguilar, který předsedá výboru Líbe. Řekla bych také, že Schengen je eh, nejenom eh, si připomíná 25 let, ale také prošel výrazným zatěžkávacím testem. Všechny členské státy přijaly drastická opatření na ochranu svých občanů před virem. Většina šengenských zemí zavedla dočasné kontroly na vnitřních hranicích spolu s dalšími opatřeními, které omezují volný pohyb v Evropské unii. Ve svém úhrnu tato opatření pomohla zachránit eh, desítky tisíc životů, ale vyplývají z nich velice vážné dopady a důsledky a e, socioekonomické náklady. V dubnu letošního roku byl, byla předložena společná cestovní mapa ke zrušení opatření a komise 30. května předložila sdělení, v němž se představuje koordinovaný a vyvážený přístup ke zrušení omezení pohybu a kontrol na vnitřních hranicích. V druhé fázi pak má dojít ke zrušení takzvané neesenciál, neesenciálních cest i na vnějších hranicích tedy zrušení toho omezení těchto cest. A e, většina členských států do tohoto pondělka zrušila kontroly na vnitřních hranicích, včetně karanténních požadavků. Komise rovněž silně vyzvala zbývající členské státy, aby zrušili kontroly a omezení pohybu po zemi, vzduchem i po moři. A já nyní očekávám, že všechna omezení budou zrušena do konce června, než začneme eh, uvolňovat i vnější hranice. Schengenská pravidla členským státům dávají určitou možnost znovu zavést hraniční kontroly na 2 až 6, 2 až 6 měsíců, buď na některých přechodech nebo na celé délce hranice. Členské státy by měly zavést autorizované přechody a e, prostřednictvím kontaktu s ministry a veškeré práci na technické e, úrovni skupiny pro vnitřní otázky se nám podařilo vyřešit mnoho otázek, včetně rozsahu e, znovu zavedených hraničních kontrol. A v této krizi se komise domnívá, že členské státy a šengenské státy splnili požadavky šengenského kodexu. Od roku 2015 šest šengenských států znovu zavedlo kontroly podle kodexu na základě doporučení rady. Přičemž byly motivováni buď mimořádnými migračními pohyby, nebo některými sekundárními pohyby či teroristickými hrozbami. A tyto kontroly se pak prodlužovaly a prodlužovaly a prodlužovaly až do října, dokonce po listopadu a komise neustále podporovala alternativy hraničních kontrol, které by vedly ke stejnému či obdobnému výsledku. To znamená například policejní kontroly, které jak bylo vysvětleno v doporučení z roku 2017 o přiměřených kontrolách, mohou být prováděny i v hraničních oblastech a mohou tak nahradit nesystematické hraniční kontroly. V roce 2017 rovněž komise předložila změnu řídících pravidel, která předpokládá posílení ochranných opatření, aby se zajistilo, že znovu zavedení hraničních kontrol bude skutečně eh, pouze krajním opatřením. A jak víte, vyjednávání na toto téma se zablokovala, ale nedávné zkušenosti s těmito kontrolami i při řešení ehm, ohrožení veřejného zdraví jsou rozhodně námětem, na kterým bychom se měli dál zamýšlet. Takže měli bychom zvážit všechny právně praktické kroky, které jsou nutné k tomu, aby naše společnosti byly připraveny na podobné krize. Musíme být schopni v případě pandemie zajistit ucelenou reakci na vnitřních a vnějších hranicích momentálně Evropská unie může zasahovat pouze v případě vážných trvalých hrozeb na externích hranicích, které ohrožují čengenský prostor. Ale COVID ukazuje, že potřebujeme více anticipovat, potřebujeme více zjednodušovat a standardizovat postupy, abychom je byli schopni uplatňovat i pod tlakem událostí. Rozhodnutí o dočasném znovuzavedení hraničních kontrol by měla být předložena rozhodnutím včetně příslušných jednání mezi komisí a členskými státy. Jak eh, dokládají zkušenosti z uplynulých měsících, toto ustanovení se jen málo kdy využívá v krizových situacích. Nový pakt pro migraci a azyl, který brzy představím, bude příležitostí k nastartování procesu na obnovu důvěry mezi členskými státy a návrh Eh, plně funkční šengenské oblasti. Zamyslíme se nad tím, jak eh, zajistit plnou koordinaci mezi členskými státy i v budoucnosti a také nad budoucností Schengenu jako takového a eh, zajištěním jeho právního rámce a implementace i, i pro příští výzvy. Děkuji. Komisária, tak. Adesso cominciamo con gli inter... Děkuji paní komisařce a tím se nyní dostáváme k rozpravě a eh, jménem frakce EPP má slovo na minutu a půl pan poslanec Paulo Ranžel. Prosím. Děkuji, děkuji, pane předsedo. Schengen je nepochybně jeden z pilířů Evropské unie. Já bych dokonce řekl, že to je nejdůležitější výdobytek evropského projektu vůbec. A Eh, byl spochybněn touto panechidní, to je jasné. Eh, skutečně to bylo v tak ohromné míře, jak nikdy dříve předtím. Členské státy za, eh, zareagovaly naprosto panickým způsobem, chtěli chránit své občany a tím tedy začaly unilaterálně zavídat hranice, což je pochopitelné. Ale momentálně tady máme záruku v tom smyslu, že je třeba postupně obnovovat ten respekt a musíme to dělat koordinovaným a harmonizovaným způsobem. A proto děkuji Evropské komise za úsilí, které odvedla, také děkuji, že se snažila tedy um, um, apelovat na členské státy a na radu, aby koordinovali svůj postup harmonizovaným způsobem a takto postupně harmonizovaně znovu otevírali Schengen. Ne vždy se členské státy tedy takto zachovaly a parlament to kritizoval a nyní... mi, zdůraznit ještě jeden bod. I panu Lopezu Aguilarovi. Není pravdou, že šengenský hraniční kodex nepřipouští použití pro veřejné zdraví, protože e, skutečně vážné ohrožení zahrnuje i veřejné zdraví v případě pandemie nebo e, nějakého ohniska choroby. A je to úplně, tohle je úplně nezávislé. Takže já myslím, že je naprosto legální mít, uh, používat to i v této situaci. Děkuji mnohokrát kolegovi. Ještě prosím všechny, aby dodržovali řečnickou dobu. Jménem frakce SAD nyní vystoupí paní poslankyně Fajon na dvě minuty. Pana komisárka, najprej iskrena chvála za vše sodelování. Děkuji. Děkuji vám za veškerou spolupráci ve všech jednáních v uplynulých týdnech. Já vím, že si dobře uvědomujete, jak důležité je obnovit Schengen. Bez obnovy Schengenu se nám nemůže podařit oživit evropské hospodářství. Připomínáme si už 39. Eh, výročí Schengenu, ale Schengen ještě nikdy nestál před tak eh, obrovskou výzvou jako dnes. Tato krize ukázala, že členské státy přijaly opatření samostatně, bez jakékoliv koordinace, hranice zůstaly zavřeny, lidé nemohli hranice překračovat, nemohli se vracet domů, eh, nebyli jsme schopni zajistit zásobování eh, léky a zdravotníci ne, nemohli rovněž překračovat hranice. A nyní potřebujeme jasná pravidla. Vy jste zmínili, že Schengen čelil vážným výzvám v uplynulých letech čtyři členské státy měly bez jakýchkoliv právních argumentů eh, kontroly na hranicích a omezení. Taková opatření ohrožují celý šengenský prostor, celou zónu a celý evropský projekt. Já sama sebe se táži. Byla tato opatření zdůvodnitelná třeba ve Slovensku, v Novogorici? bylo mnohem snažší se dostat do italského, eh, do Itálie, než do Slovenska. A eh, když se podíváme na společnou azylovou politiku, pokud spojíme, navážeme tuto otázku na dobré fungování a reformu Schengenu, no tak neuspějeme. Protože oba balíčky, migrační politika i reforma Schengenu, obě složky, obě témata musí být schválena. Děkuji a na, za frakci Renew má na dvě minuty slovo pan Tutako. Děkuji, pane předsedo, paní komisařko. Takže ta Schumanova deklarace předpokládala Evropu, která se bude neustále integrovat na základě reciprocity a solidarity. Ale teď, po 35 letech, teď udělali členské státy takový mm, mm, malý krok. Ale když přidáme ještě dalších 35 let, podívám se na to, co máme teď, máme Schengen, základní svobodu, eh, svobodu pohybu a pandemie podrobila tento prostor velké zkoušce. Stále ještě cítíme trpkou chuť těch všech omezení a nedostatku koordinace a příliš eh, mírný a pozvolný eh, přístup a opatrný přístup. To všechno ohrožuje celo, celý náš projekt sjednocování. Nesmíme připustit, aby se to stalo znovu. Tato krize projevila mnohé zranitelnosti a zároveň eh, ukázala, co si přejeme a co potřebujeme, jakožto občané. Potřebujeme se vzájemně a naše odolnost a odolnost Evropy závisí na odolnosti každého z nás. Víme, co to znamená být mimo Schengen. A co se stane s bulharskými a eh, rumunskými občany, kteří, pro které je realitou být eh, mimo šengenský prostor. Já myslím, že musíme vyslat jasné poselství o tom, co znamená eh, evropské občanství a eh, pro všechny. Měli bychom každopádně napravit tuto politickou anomálii. Děkuji mnohokrát eh, panu Tudorákemu a nyní zajde paní Tardino na jednu minutu. Děkuji, pane předsedo. Pro nás je důležité poukázat na skutečnost, že členské státy jsou svrchované v rámci zprávy svých vlastních hranic, ale my patříme k těm, kteří od počátku e, vypuknutí té pandemie jsme měli relativně přísné restrikce. Nyní je tady komise, paní komisařka Johansson a komise e, kritizovala, že jsme kritizovala kontroly na vnější hranici a na vnitřní hranici, ale my jsme to učinili. E, a pak začali zavírat i ostatní. Kdyby bývali všichni poslechli nás a zavřelo by se to na začátku, tak bychom mohli silně omezit šíření té pandemie v Evropě. Zejména na Sicílii jsme měli exponenciální nárůst eh, uprchlíků. Jako kdyby bylo nesnačilo, že jsme tam přijeli ty uprchlíky od paní kapitánky rakety, ale by potřebovali není dobrá opatření, která do Mm, skutečně podpoří cestovní ruch, restaurace a veškerá ta zařízení, která tak trpěla e, tou pandemí, ale bohužel další frakce o tom vůbec nehovoří. E, předseda, děkuji, děkuji, že jste dodržela řečnickou dobu a nyní se dostáváme k panu Strikovi, k paní Strik, promiň. V červnu museli členské státy najednou přijmout řadu opatření, aby bojovali proti rozšiřování viru COVID-19 a mimo jiné také uzavřeli hranice. Tento reflex chránit své občany je naprosto srozumitelný, ale nezapadá do oblasti, kde máme volný pohyb, základní práva a princip nediskriminace. V důsledku uzavření hranic občané EU se nemohli vracet domů, nemohli navštěvovat své rodiny a nemohli jezdit do práce, pokud to byli příhraniční pracovníci. Vyzýváme členské státy, pokud dojde k dalším vlnám viru, aby přijímali opatření, která jsou přiměřenější a jsou více zaměřená na skutečné zabránění šíření viru a aby se také navzájem koordinovali v hraničních oblastech. I když ty vnější, vnitřní hranice jsou nyní už víceméně otevřené, tak vnější hranice jsou ještě do velké míry zavřené a žadatelé o azyl mají velký problém s podáváním žádostí a je také problém se slučováním rodin. Chtěli bychom vyzvat, aby se skutečně bojovalo proti tomuto porušení. Děkuji. Mnohokrát děkuji. Děkuji mnohokrát. A nyní jménem EKR dostává slovo pan Prokačíny na jednu minutu. Děkuji mnohokrát, pane předsedo. Tato krize ukázala jednu věc celé jasně, a to, že idea Evropy, jak jsme ji měli v hlavách ještě před rokem, se naprosto ztratila. Šlo pouze o vědecký přístup k pandemii, a pak šlo také, půjde ještě nyní o to, to hospodářsky zvládnout. To bude úkol příští doby, ale nyní nám dnes jde o Schengen, to je naším dnešním tématem. A volný pohyb osob a zboží v Evropě skutečně eh, byl velice omezen, dostal se pod tlak a zároveň se ovšem eh, jak si neustále všichni chovali tak, že, že by rádi otevřeli vlastně dveře těm proudům uprchlíků, kteří proudí do Evropy eh, z oblastí mimo Evropu. Nedávno na Libe jsme opět slyšeli vystoupení někoho, kdo um, je, jakožto nevládní organizace přivezl do Evropy stovky uprchlíků a zároveň nám tady lidé umírali eh, v Itálii na covid, tak to, to podle mě Evropa není taková, jak by měla vypadat. Předseda, děkuji a nyní paní Daly za GUNGL na jednu minutu. Děkuji. Myslím, že v tuto chvíli pro mě šengenské aky může být schrnuto, takže volný pohyb je velice drahá hodnota Evropě s výjimkou těch, kteří jsou barevní nebo černí. Myslím, že musíme uznat, že od roku 2015